úplně nové legislativní prostředí a musíme se v něm rychle zorientovat. A děkuji všem kolegům, kolegyním a přeji všem dobrou noc, protože předpokládám, že jdeme všichni spát. Děkuji mnohokrát. A tento bod jsme tímto skončili, budeme o tom hlasovat ve 12 hodin. Zítra pokračujeme v zasedání od 9 do 12 hodin a pak 15 až 21 hodin. Pořád jednání bude uveřejněn na webových stránkách a tím přerušuji zasedání.